Cítíme plnou solidaritu eh, s Českou republikou, která by stejně jako ostatní členské státy měla mít možnost, eh, aby její občani cestovali do Kanady bez víz. Pokud jde o druhé prohlášení, tak 11. 8. 11. března se opět připomeneme Den obětí eh, terorismu, připomeneme si útoky jako příkladu v Madridu, při kterých eh, došlo k úmrtí 200 lidí. Připomeneme si také smrt 52 lidí při londýnských eh, útocích. Terorismus nemá žádné ospravedlnění a žádný teroristický čin neoslabí evropský evropský duch solidarity a demokracii. Nyní třetí záležitost. Dozvěděli jsme se důležitou informaci, která se týká znovu zavedení trestu smrti na Tajvanu. Znovu použití trestu smrti v roce 2000 10 je v podstatě poručením eh, moratoria na trest smrti, které fungovalo od roku 2006. Evropský parlament eh, byl vždy proti trestu smrti a tudíž eh, žádáme tajvanské úřady, aby moratorium na trest smrti opět zavedly. A běžné oznámení týkající se plenárních zasedání v roce 2012 a 2013. Konference předsedu 3. března přijala návrh eh, kalendáře pro zasedání